Das Protokoll und Zápis a texty přijaté na zasedání z 12. září letošního roku je k dispozici. Jsou vůči němu nějaké námitky? Nikoli tímto je tento protokol schválen. Tento zápis schválen. Právní výbor na svém zasedání 7.